So, Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně a kolegové, mohli bychom začít. Prosím vás proto, abyste se připravili. Abstimmkarten werden sicherlich noch benötigt. Prosím, abyste měli k dispozici také hlasovací lístky. A začneme bodem 10 Jedná se o zdravotní tvrzení a dávám nejdříve slovo kolegyni Somer, která chce učinit prohlášení za politickou skupinu EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zde předložit prohlášení jménem skupiny EPP. Toto téma a případné veto ohledně pozitivního seznamu je věc, o které jsme diskutovali detailně. A proto, abychom e, vyslali určitý signál komisi, e, jsme navrhli e, souhlas. Chtěla bych dát do zápisu také prohlášení a mohu to dát sekretariátu rovnou k výtisku a předat případně elektronicky. Seznam, je zde seznam našich eh, největších eh, námitek, kterou jsme také vyjádřili včera. Chtěla bych zdůraznit, že nejsme proti EFSE, Nechceme nijak rozporovat její rozhodnutí. Jsme pro EFSU a její vědeckou expertízu, ale ukazuje se, že EFSA nebyla zřízena pro hodnocení reklamních hesel. My bychom chtěli, aby komise toto brala vážně a proto dnes musíme hlasovat tak, jak budeme hlasovat. Komise nesmí parlament ignorovat a rozhodovat politicky vždycky eh, bez eh, našeho zohlednění a eh, také, aby nerozhodovala bez ohledu na naše hlasování. Komise zcela sama rozhoduje politicky a e, chce tak e, se připravit na nutriční profily. Právě proto e, postupuje nově v těchto údajích o zdravotních tvrzeních. Proto budeme hlasovat proti, i když jsme proti lživým reklamám Vždy jsme chránili spotřebitele a to také naznačuje náš postup ve všech eh, předcházejících letech. Toto je prohlášení, které dám také do zápisu. Děkuji, hlásí se někdo proti, nikoliv a proto můžeme začít s hlasováním. Začneme s článkem námitkám podle článku 88 odstavec 2 seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin. O tomto budeme hlasovat a chtěl bych navrhnout, abychom hned hlasovali elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni? Ano. Hlasování je ukončeno. 22 pro, 37 proti. Jeden hlas se zdržel, takže děkuji. Zamítnuto. A nyní zpráva Gerbrandy, naše životní pojistka, přírodní kapitál, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.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 Máme před sebou eh, dlouhý seznam, máme také konsolidované pozměňovací návrhy. Hlasujme o konsolidovaném pozměňovém eh, návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále konsolidovaný pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Dále konc 3, kde pro? Proti. Drželi se přijato. Dále konc 4, kde pro? Proti. Drželi se přijato. Dále konc 5, kde pro? Proti. Drželi se Přijato. šest, Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále. Konsolidovaný pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále číslo 8 pro, proti, drželi se, přijato. Dále 9 pro, proti, drželi se, přijato. Dále 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále jedenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromisní návrh třináct pro, Proti? Drželi se přijato. Kompromis 14 pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis 15 pro? Proti? Drželi se přijato. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dále 36. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 37 a 39. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pozmaňovací návrh 38. Oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Dále regi 1 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňující návrh 40, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 42, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti, drželi se, Zamítnuto. Ověříme 42 první část. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 36 pro, 26 proti, takže přijato. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zajímavá konstelace. Ještě to ověříme. Takže hlasujeme elektronicko o druhé části návrhu 42. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 33 pro, 29 proti. Takže přijato. ITR 19 pro, proti, drželi se, přijato. ITR 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále návrh 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, Drželi se přijato. kdy jedna pro. Proti. Drželi se přijato. O 49 se nemusíme hlasovat. Dále 48. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 50 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Drželi se? Ještě jednou hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme druhou část elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 38 pro, 23 proti. Když byste pořádně zvedali paže, tak by to bylo jednodušší, toto říkám na adresu koordinátorů. Takže nyní návrh 53, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijati? 54 pro? Proti? Drželi se? Přijato. tři čtyři, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 57 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 56, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 60, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 61 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 62 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Hlasujeme o pech 9 pro. Proti. Drželi se. Nevidím to pořádně, takže elektronicky PECH 9. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Alde má jednoho poslance navíc. Je to téměř neuvěřitelné. Pane předsedo, to nemůžete takto otevřeně říkat, že je tady příliš mnoho liberálů. No to je přímo sen. Dobrá, končím hlasování. Hand aufzuheben, ich lasse Prosím, zvedněte ruce, protože už nebude elektronické hlasování. ITRE 9, kdo je pro? Kdo je pro? ITRE 9, kdo je proti? Zdržel se, přijato. ITRE 10, po dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. ITRE 10, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se také přijato. ITRE 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. ITRE 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. ITRE 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto. Regi 4. Chcete, abychom to ověřili, takže elektronické hlasování o ITRE 22. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 30 hlasů pro, 33 proti, takže návrh byl zamítnut. Regi 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. ITRE 20. První část. Kdo je pro? Proti? E, nechám ještě jednou hlasovat. ITRE 20. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Návrh byl přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Držel se. Zamítnuto. ITRE 21. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. Regi 2. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti. Držel se. Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti. držel se. Ověříme to. Elektronické hlasování k návrhu 64. EPP má ohlas více. Tak, teď je to v pořádku. 33 pro, 30 proti. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 65, kdo je pro? proti, držel se. Také to ověříme. 65, elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 31 proti, takže návrh byl přijat. Hlasujeme o návrhu 66. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 67 po dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také přijato. ITRE 3 také po dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Není to jasné, ověříme to elektronicky. Druhá část návrhu ITRE 3. Hlasování je u konce. 34 hlasů pro, 28 proti, takže návrh byl přijat. Regi 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Proti? Držel se? Eh, raději bych to ověřil tedy elektronické hlasování k návrhu 68. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 30 hlasů bylo pro, 33 proti, takže návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Dobře, ověříme to. 69. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 32 hlasů pro, 31 proti, takže eh, s těsnou většinou byl návrh přijat. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Potom přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 77, eh, kde je pro, proti, zdržel se, návrh. No, nebylo to jasné. Ještě jednou, kdo je pro 77? Zvedněte ruce, kdo je proti, zdržel se, tak teď je to jasné. Návrh byl přijat. Hlasujeme o návrhu 79. Kdo je pro 79? 79. Este de Lange. Kdo je pro? Proti. Držel se přijato. I 6. Kdo je pro? Proti. zdržel se, necháme to ověřit. I tre 6 to nebylo jasné. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 36 hlasů pro, 26 proti, návrh byl tedy přijat. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 81 po třech částech. První část, kde je pro, kde je proti, držel se, zamítnuto. Druhá část, kde je pro, žádáte si ověření o hlasování o prvé části. Hlasování je u konce. 31 hlasů pro, 32 proti. Já bych eh, skoro řekl jasně zamítnuto, ale bylo to těsné. Část dvě, kdo je pro? U pozměňovacího návrhu 82 proti. 81. Eh, zdržel se. Také bych to raději ověřil. Hlasujeme 81, druhá část. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 42 hlasů pro, 21 proti. E, ten nový zasedací pořádek e, nám e, dělá trochu problémy, takže budeme hlasovat o třetí části. Třetí část 1 na osmdesátky, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. Regi 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 85 ve třech částech, kdo je pro první část? proti, držel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, Ověříme hlasování o třetí části e, návrhu 85. Elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování u konce. 32 hlasů pro, 30 proti. E, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 116. Kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda. Dobře, 116 odpadá, budeme tedy hlasovat o Agri 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Regi 13. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. ITRE 2 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 76. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 119. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Regi 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 120. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. ITRE 14. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. ITRE 15. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. ITRE 12. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? 86. Kdo je pro? Zdržel se zamítnuto přeskočíme v seznamu na pozměňovací návrh 103. Kdo je pro 103? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Držel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tedy ještě jednou hlasujeme o e, návrhu 46 elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 24 pro, 35 proti. Návrh byl zamítnut. Regi 11. Regi 11, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 105. Ale ověříme ještě hlasování ke 106. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. 31 hlasů pro, 31 proti, návrh byl tedy zamítnut. 105. Hlasujeme o 105. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Držel se. Návrh byl přijat. 104. Kdo je pro? Omlouvám se, 104 odpadá, protože 105 byl přijat. Tedy pozměňovací návrh 107. Kdo je pro 107? Proti? Držel se? Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o 109. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Pro bylo 32 hlasů, proti 29. Návrh byl tedy přijat 110. Kde pro? Proti? Zdržel se přijato. ITRE 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. REGI 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 112. Kdo je? Ten odpadá. 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. O 114 se nemusíme hlasovat, takže 117. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Držel se? To není jasné. Raději eh, budeme hlasovat elektronicky o 118. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 46 hlasů bylo pro, 14 proti. Ale tady z hora to nebylo tak úplně jasné, i když ten výsledek to dokazuje. 121. Kdo je pro 121? Proti? Zdržel se? Přijato. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 123. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 124. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. ITRE 16. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A přeskočíme v seznamu dále. Pozměňovací návrh 138. Je to oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 139. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. A kdy pět, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Přeskočíme seznamu o pořádný kus. Pozňovací návrh 155. Hlasujeme o 155. Se, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 156, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Opět přeskočíme. Agri 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 180. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 181. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. Kdo je pro 181? Proti? Držel se? Přijato. 182. Takže ještě to ověříme. 181. Elektronické hlasování 181. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Pro bylo 35 hlasů, proti 25. Návrh byl tedy přijat. My jsme právě hlasovali o pozměňovacím návrhu 181 a měli jsme i elektronické hlasování. Dobře, můžeme to ještě zopakovat, pokud tlumočení nebylo v pořádku, tedy ještě jednou 181 elektronické hlasování. Hlasování. Všichni hlasovali, je u konce. 37 pro, 24 proti. A pozměňovací návrh 182. 182, kde je pro? Proti. Držel se, přijato. Pozměňovací návrh 183, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 184, kdo je pro? Proti? Držel se, přijato. 185, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 186, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dann springen wir zum Abänderungsantrag 197. Wer ist dafür? 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 198. Kdo je pro? 198. 198. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 199 eh, po dvou částech. První část, kdo je pro první část, 199, kdo je proti, držel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, držel se, druhá část byla zamítnuta. Pozměňovací návrh 200, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 201 pro, proti, zdržel se, nebylo to jasné. Ještě jednou, pozměňovací návrh 201, kdo je pro Zvedněte prosím ruku, kdo je pro. Kdo je proti? zdržel se, musíme to elektronicky ověřit, není to jasné, 201 elektronické hlasování. Všichni hlasovali. 18 hlasů pro, 44 proti, ale tady z hora to nebylo tak jasné, takže zdvihejte prosím jasně ruce, usnadní nám to práci. A kdy 10, kdo je pro? Proti, držel se, Přijato a Agri 16, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato A kdy 19, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 204. 204, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Proti? Elektronisch lassen wir 202 überprüfen. 202, elektronicky to ověříme. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Hlasovali jste prosím všichni 30 pro, 30 proti, takže zamítnuto. 203. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Pech 1. Pro? Proti? Drželi se přijato. 205 pro? Proti? zdrželi se, přijato. 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 209. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 210. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 212, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Druhá část, pro? Proti? Drželi se? Přijato. 211 pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pech 2, 2. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Pech 3. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Pech 6. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 213 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 214 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 215 pro proti, zdrželi se, přijato. 216, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže první část 216 elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 40 pro, 22 proti. Prosím ještě jednou, abyste zvedali ruce, není to dobře vidět odsud. Takže hlasujeme o druhé části 216. Tak pro, proti, drželi se, zamítnuto 217 pro, proti, drželi se, zamítnuto 218 pro, proti, Drželi se. Přijato 219 pro. Proti. Drželi se. Přijato 221 pro. Proti. Drželi se. Přijato 220. Odpadá. 222 pro. Proti. Drželi se. Přijato 223 pro. Proti. Přijato pech 5, o tom nebudeme hlasovat, ani o pech 8, takže pech 10 pro, proti, drželi se přijato, pech 11 pro, proti, drželi se přijato, pech 12 pro, proti, drželi se přijato, 13 pro, proti, drželi se přijato. Nyní přeskočíme na 233. Kdo je pro 233? Uděláme protiskoušku. Drželi se zamítnuto. 240 pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, Drželi se. Přijato. 243 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 242 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 244 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 245 pro. Proti Zdrželi se? Zamítnuto. Tři regi pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 246. Dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Drželi se. Přijato. Druhá část pro? Promiňte, odpadá. Druhá část odpadá. Ještě 47. 247, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 248 pro? Proti? Drželi se přijato. 249, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 253 ve třech částek, První část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 253 druhá část, kdo je pro? Promiňte, odpadá druhá část. Takže 253 třetí část pro, proti, drželi se, přijato. 256 pro, proti, drželi se, přijato. 254 pro, proti, drželi se, přijato. 250 pro, proti, zdrželi se, přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 258 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 14 pro, proti,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 Zdrželi se? Není to jasné, takže ještě jednou 262. 262 elektronické ověření. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 31 pro, 30 proti, takže přijato. 263. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. ITRE 17 pro? Proti? Drželi se přijato. ITRA 18, tři části. První část, Dvě pro? Proti. Drželi se přijato. Druhá část pro? Proti. Drželi se přijato. Třetí část pro? Proti. Zdrželi se přijato. 264, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 265 pro? Proti. Drželi se přijato. 266 pro, proti, drželi se, přijato. Reg 10, o tom nemusíme hlasovat. 267, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. pek 7 pro, proti, drželi se, přijato. 268 pro, proti, drželi se, přijato. 269 pro, kdo je pro? Proti? Drželi se? Není to jasně vidět, takže elektronicky 249. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 31 pro, 29 proti, takže přijato. 270 pro, proti, drželi se, přijato. 271 pro, proti, Drželi se? Zamítnuto. 272 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 273 pro? Proti? Elektronicky ověříme 273, zahajuji hlasování. 273, hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 32 pro, 29 proti, takže přijato. Nyní přeskočíme na 282, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato 283 pro, proti, drželi se, zamítnuto 285 pro, proti, drželi se, zamítnuto 286 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Drželi se? Přijato. Regi 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato, regi 5, kde pro, proti, drželi se přijato, regi 6, pro, proti, drželi se přijato. A nyní úvodní ustanovení, návrh 1, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Pak máme dva stejné návrhy, 2 a 3, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Pět. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Osm pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Devět pro? Proti? drželi se přijato. 10 pro, proti, drželi se přijato. 14 pro, proti, drželi se přijato. 15 pro, proti, drželi se přijato. 11 pro, proti, drželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. 21 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 29 pro. 33 proti, takže zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 23 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 25 pro? proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování, elektronicky prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, dva kolegové ještě schází, všichni hlasovali. 58 pro, nikdo proti. Čtyři hlasy se zdrželi. Blahopřeji Janu Gerbrandimu k této zprávě. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12. Přesuneme se tedy k bodu 12 pořadu jednání. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12. Hier geht es um die Minderwert. Tady jde o e, vadné silikonové prstní implantáty francouzské společnosti PIP e, a e, musíme tu přijmout ústní dotaz Prosím vás eh, o zvedání rukou, aby bylo vidět. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tímto je eh, ústní otázka schválena, přijata a dostáváme se k, k, k debatě. Pan kolega Ojmar, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Jde tu o to, abychom, te, abychom spatřili nějakou potřebu jednat v tomto skandálu a když nás komise žádá o vyjádření, tak bychom měli eh, si uvědomit, že eh, že je potřeba eh, zapracovat eh, důsledky tohoto skandálu do nové směrnice komise. Tato, komise, eh, tato směrnice sice funguje, ale zároveň se ukázalo, že je potřeba vyostřit všechny možné kontrolní prostředky. Potřebujeme silnější možnosti kontroly, potřebujeme lepší vysledovatelnost Potřebujeme lepší dozor techniků a e, lepší e, lepší způsoby zničování e, léků, než jsme dosud měli. Vidíme, že dosavadní systém měl slabé body, A to bychom měli většinou přeskoumat písemně bez zkoušek produktů. na úrovni jednotlivých států bude jistě velice rozumné, abychom vedli eh, registr prsních implantátů, abychom v případě pochyb mohli eh, poskytnout informace dotčeným osobám. Není to jenom PIP, ale ukazuje se, že různé eh, implantáty sebou nosí další problém, je to uvolňování kovových eh, součástech, takže ale by, chceme vytvořit eh, možnost eh, systému včasného varování. E, v tomto případě nemůžeme e, zachovat ochranu osobních údajů. E, když bude tedy nějaký pacient vysloveně proti, tak umožníme, aby nebyl začleněn do takovéhoto registru. To by bylo, myslím, velice užitečné řešení a doufám, že komise připraví materiály v tomto smyslu a já se již těším na další diskuzi. Děkuji vám, děkuji, pane kolego, a bude hovořit Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo. My jsme dlouho debatovali v lednu, eh, když eh, komise eh, předložila novou směrnici a upřímně řečeno, já si myslím, že nyní se tím nemusíme zabývat, protože víme, že komise předkládá novou legislativu a už už jsme, se o, už jsme o tom diskutovali dříve, nicméně tento bod je na programu eh, květnové eh, plenárky a to usnesení opakuje to, co jsme říkali v lednu, že chceme eh, důkladnou revizi legislativy, chceme registr prsních implantátů a dalších implantátů, který by byl udržován ve všech členských zemích Protože nejen máme tisíce žen, které mají e, prsní implantáty od PIPu, ale dále máme další tisíce žen, které nevědí, jaké implantáty mají. Často tady slycháme o byrokracii a tak dále a tak dále ale to, co je pro jednoho byrokracie, je pro druhého nástroj e, ochrany. A já doufám, že komise zajistí, aby registr byl součástí této legislativy a že nás rada podpoří. Chtěla bych se zeptat, je tady někdo z komise, aby mohl zareagovat? Od té doby, co proběhla diskuze o e, prsních implantátech, tak e, byla vznesena otázka kyčelních implantátů. A mě by zajímalo, e, jaké poučení si komise myslí, že jsme mohli načerpat z tohoto problému. Ukázalo se, že byl změněn jakýsi mechanismus v kyčelních implantátech a tady se zase nabízí otázka, e, do jaké míry bychom měli, by mě, bychom měli lépe přeskušovat, testovat implantáty, než se dostanou na trh. Protože například vím, že v Dánsku a určitě ve Spojeném království Eh, je mnoho lidí, kteří si budou muset nechat implantát brzy vyměnit kvůli tomu, kvůli změně designu těchto implantátů. Takže si myslím, že je to velice důležitý problém a jak říkám, nyní čekáme eh, na návrh komise a poté parlament bude moci provést potřebné změny. Děkuji. Linda a následuje kolega Žilpaňo. Prosím. Ano, pane předsedo, vážení kolegové, jedná se o usnesení, které jde ještě dále než ona, onen problém ohledně eh, prsních implantátů z firmy PIP. Eh, týká se to nejenom Francie, celé Evropy. Eh, tento usnesení nejenom konstatujeme, že realizace jednotlivých mm, zákonných předpisů EU mm, nebyla dostatečná a nezabránila podvodům. Dále také vidíme určité nedostatečné fungování na evropské úrovni a na úrovni členských států. Je zde nedostatek koordinace eh, v této oblasti, co se týče předávání informací. Také je nedostatečná vysledovatelnost eh, v oblasti implantátů celkově. Eh, zároveň také konstatujeme to, že kontrola a osvědčování je nedostatečná. Znamená to, že právě proto by měla být provedena revize směrnice o e, implantátech, tak jak řekla také kolegyně McEwen. Právě ve světle toho, co se stalo ohledně eh, prsních implantátů firmy PIP, eh, je nutné se podívat i na ostatní eh, problémy s transplantacemi. I tam vidíme určité závažné problémy. Přitom mám na mysli především kyčelní implantáty, které rovněž ukázaly velké problémy problémy co do obsahu eh, těchto implantátů. Eh, já se domnívám, že bychom měli eh, toto usnesení přijmout a abychom komisi řekli, že v rámci nové směrnice, která je nyní vypracovávána, by mělo být navrženo navržena celá řada také sankcí. Chtěl bych však připomenout určitý návrh, který budu předkládat jako pozměňovací návrh. A sice e, týká se výrobců eh, těchto implantátů. Eh, tito výrobci by eh, měli být povinni uvádět případy, kdy v jiných státech probíhají určité postupy proti těmto výrobcům, tedy postupy vyžadující informa- předávání informací. Dnes výrobci nejsou povinni uvádět, že v jiných členských státech EU probíhá určité řízení, eh, tak jako tomu bylo v případě této francouzské firmy. Děkuji. A nyní následuje paní Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Alde vítá e, návrh usnesení. Myslíme si, že je velice vyvážené a přesné a text pokrývá celou řadu problémů, se kterými, kterými je třeba se zabývat, zejména e, sledování e, případu PIP po našich diskuzích v lednu. Byla tu nutnost rozlišit mezi podvodnými případy ve Francii a mezi dírami v zákonech o ochraně zdraví veřejnosti a myslíme si, že je potřeba, abychom si vzali ponaučení e, z revize e, lékařských přístrojů a také, abychom dokázali odhadnout a uvědomit si, že ne všechny lékařské přístroje jsou stejné a proto je naprosto nutné posouzení rizik. Děkuji. <coughs> Děkuji. E, příští, další řečník je paní Kuku. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zelo... Děkuji, pane předsedo. My vítáme a já vítám toto usnesení a zároveň však lituji toho, že vůbec muselo dojít k tomuto výsledku že tedy se muselo tolika ženám stát to, že se staly obětí určité rychlosti a nedbalosti v takovém průmyslu, kde se vyrábějí technické eh, výrobky, jsou eh, nároky na kvalitu velmi vysoké a zdůraznit excelenci, to je velmi významné. Vždyť zde jde o takové výrobky, které jsou v kontaktu s lidským tělem a i v jiných případech jsou nároky velmi vysoké. E, zde tedy e, ona výzva průmyslu, který e, vyrábí takovéto výrobky, je nezbytné vyrábět excelentní výrobky. A průmysl který je také dotčen systémem Horizon, je nutné zlepšit. Také se zde hovoří o mládeži. Vždyť mnozí mladí jsou eh, skutečně ochotni jít do takovýchto rizik a používat tyto prsní implantáty. Musíme apelovat tedy na průmysl, ale musíme být také určitým vzorem a e, poskytovat více informací, e, vyžadovat větší, e, také lepší přístup k tělu. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. I já vítám toto usnesení. Nicméně eh, budeme tu zkoumat lékařské přístroje a já doufám, že eh, pokryjeme i z celou řadu dalších oblastí. Eh, mluvíme tady o podvodech v případě společnosti PIP, ale myslím si, že se musíme zaměřit i na širší problémy, jako je dostupnost implantátů a mluvím tu nejen o prsních implantátech, ale o těch kyčelních a tak dále. Nejsem celkem stoprocentně přesvědčená o tom, Eh, chápu potřebnost, ale nevím, eh, jak to bude fungovat v reálné situaci, a to je ten registr. Nemocnice by samozřejmě měly vědět, eh, na kom prováděly operace. To jsou takové nepřímé registry. Národní registr, jak by se udržoval, jak by se aktualizoval. Lidé, lidé se mění, lidé se stěhují, lidé umírají. A já bych velice podrobně proskoumala praktičnost tohoto nápadu než ho podpořím. Mně se líbí ty pasy. To zdůrazňuje tu potřebu, že každý musí sebou nosit nějakou kartičku nebo něco takového. A ten registr by mohl být například navázaný na zdravotní pojištění a tak dále, ale to už se blížíme společnosti Velkého bratra, takže já jsem, nejsem úplně přesvědčena o tom eh, registru. Nicméně si myslím, že eh, lékařské eh, přístroje mají hodně problémů a ta rezoluce by je mohla pomoci vyřešit. Takže děkuji za pozornost. Děkuji. Seznam řečníků je u konce a já bych chtěla dát slovo paní Jacqueline Kino, která je z generálního ředitelství Sanko, protože tu zaznělo několik otázek. Prosím, Madame Pino, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, poslancům Evropského parlamentu za to, že vypracovali tento návrh usnesení, který se týká eh, problému který nám leží v hlavě už od eh, přelomu roku. Předběžně bych ráda řekla, že Evropská komise eh, samozřejmě eh, se stotožňuje s vyslovenými názory, pokud jde o znepokojení o, ohledně postižených žen, žen postižených touto kauzou a o jejich bolesti a úzkosti, kterou utrpěli vlivem výrobců vadných prsních implantátů. Jak patrně víte, komise eh, požádala eh, vědecký výbor, aby eh, vypracoval analýzu dostupných dat, které máme ohledně, této, ohledně tohoto ohrožení zdraví a toto hodnocení budeme v průběhu roku aktualizovat. Případ PIP je případem záměrného podvodu a to musíme mít neustále na paměti, když budeme uh, Eh, čerpat eh, po naučení. My, jakožto členové výboru, máme pocit, že tento případ poukázal na celou řadu slabých bodů v rámci uh, a ta, tyto slabé vody ta, toto usnesení velice dobře identifikuje. Jak víte, tak komise plánuje přijmout návrh na revizi e, právního rámce o lékařských přístrojích e, už nějakou dobu a tyto návrhy předneseme e, již letos. Hlavním cílem této revize je právě to, na co na co, co, co nám osvětlil případ PIP chceme zvýšit dohled nad trhem, chceme posílit eh, monitoring a eh, fungování příslušných orgánů a chceme posílit vysledovatelnost lékařských přístrojů. Samozřejmě návrhy, které předneseme letos, eh, budou muset projít diskuzí a bude trvat, než vejdou v platnost. A já se obávám, že nebudeme moci čekat tak dlouho, než zpřísníme existující pravidla. Takže, jak jste si patrně vědomí, eh, komisař Dali už eh, napsal ministrům zdravotnictví v členských států, aby zjistili, co můžeme dělat v rámci existujícího právního rámce eh, ke zpřísnění pravidel. A byly, byla identifikována řada akcí, které je možné podniknout i hned. Mnohé z nich jsou zmíněny i, nebo rezonují s, tu, s tím usnesením, které tu máme před sebou. To se dotkne e, organizace e, zdravotních služeb a zdravotní péče v členských státech, což je e, něco, s čím budem, k čemu budeme potřebovat podporu ministru zdravotnictví na národní úrovni. Stručně bych se ještě chtěla zmínit o tom, co tedy chceme, aby se podniklo. Nejprve fungování orgánů, ale víme, že ne všechny podávají stejný výkon a to není přijatelné. Takže naším cílem bude dosáhnout eh, jednotného vysokého standardu, eh, jak eh, pro způsoby, jakým členské státy jmenují ty dozorčí orgány a na výkon těchto orgánů samotných. Chceme, aby tyto orgány plně využívaly svých stávajících pravomocí zejména aby eh, prováděli neohlášené návštěvy eh, u výrobců. Pokud jde o eh, případ PIP, tak kdyby tam byla vykonána neohlášená návštěva, tak podvod by mohl být odhalen dříve. Také chceme, aby dozorčí orgány měly lepší přístup k sledovacím zprávám, aby mohly lépe vykonávat a lépe se zaměřovat při svých inspekčních aktivitách. Nadcházející legislativa půjde ještě o krok dále. Navrhujeme, aby bylo zřízeno, aby existovala společná hodnocení dozorčích orgánů takže členské státy už nebudou vykonávat sami eh, tyto eh, inspekce. Nýbrž ve společném týmu inspektorů. Chceme také vytvořit eh, přeskumné mechanismy na evropské úrovni pro vysoce rizikové přístroje nebo nebo ty, které přinášejí na trh eh, nové technologie. A jak jsem říkala, budeme si velice pozorně všímat fungování eh, těchto orgánů, zejména pokud jde o neohlášené audity, ale také pokud jde o eh, kontroly vzorků a kontroly surovin. Dále, chceme eh, rozšířit eh, dohled nad trhem v členských státech. Eh, není možné, že ten podvod nebyl odhalen celých deset let, takže komise už vyzvala členské státy, aby byly ostražité a aby plnili své povinnosti podle směrnice 9342 o regulaci trhu. A vyzýváme členské státy, ptáme se jich, jak jak provádějí svůj úkol a jaké další kroky hodlají podniknout. Dále pokud jde o dozor a inspekce, tak e, souhlasím s řečníky, že potřebujeme lepší spolupráci a e, lepší dokumentaci. Je potřeba zřídit centrální e, portál hlášení, který umožní rychlejší výměnu informací o incidentech a který nám umožní lepší Eh, analýzu trendů. Dále komunikace a transparentnost. Vysledovatelnost, kterou už tu zmínila celá řada řečníků, je zjevně jednou ze slabin, kterou názorně ukázal případ PIP. Musíme vědět, a také pacienti musí vědět, eh, jaký přístroj eh, dostali do svého těla. Takže Doufáme, že budeme mít do konce roka doporučení, které stanoví zásady pro systém pro jednotný identifikační systém přístrojů na evropské úrovni. A to bude zakotveno v našem návrhu legislativu. My si myslíme, že e, implantační karta, která už existuje v členských státech, je velice užitečná. Ta obsahuje detaily, pomocí kterých je možné identifikovat implantované zařízení. A konečně se budeme zabývat proveditelností registru. Registry mohou být důležité pro vysledovatelnost, ale také mohou být důležité pro analýzu rizik a trendů trendů ve vývoji a používání lékařských zařízení. Dále, abychom měli e, obecnější pohled na e, zařízení na trhu, tak hodláme rozšířit současnou e, databázi tak, aby byla registrována všechna lékařská zařízení, stejně tak jako operátoři, kteří je importují a distribuují a část této databáze bude přístupná veřejnosti. Stručně se teď obrátím ještě ke kyčelním eh, implantátům, což je záležitost posledních týdnů, tak myslím si, že celá řada ponaučení, které jsme si vzali z případu PIP, je eh, relevantní i pro tento případ. Vysledovatelnost, eh, možnost rychlé analýzy incidentů, také na, na tom vidíme patrně důležitost klinických dat – Musíme si být vědomi toho, že od roku 2010 všechny e, implantovatelná zařízení musí být podloženy klinickými daty. To znamená, že budou potřeba klinické vyšetřování, pokud nemáme e, existující data, o která se můžeme opřít. A cílem těchto klinických dat je ověřit eh, výkonnost, funkčnost zařízení a eh, odhalit vedlejší účinky. Je také třeba říct, že tato data eh, musí být aktualizována na základě informací z trhu, jakmile se přístroj objeví na trhu. Takže eh, vážení eh, europoslanci, zmínila jsem tu mnoho bodů, které obsahuje vaše usnesení. Ještě poslední věc. Žádáte komisi, aby se zamyslela nad tím, zda je vhodné eh, zřídit systém předtržní autorizace vysoce rizikových zařízení. My se tím samozřejmě budeme zabývat, ale měli bychom mít na paměti, že případ PIP byl případ podvodu a nemáme žádné důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že předtržní autorizace by zabránila eh, výrobci spáchat tento podvod a pokračovat v něm po deset let. My chceme od regulačního rámce eh, dobré výsledky pro pacienty, a to jak bezpečnost, tak eh, dostupnost nových terapií. Evropský systém ukázal, že je přístupný k inovacím, přátelský k inovacím a že včas uvádí nové technologie a nové terapie na trh pro ty, kteří je potřebují. Takže myslím si, že musíme zvážit všechny ohledy. Bezpečnost pacientů, rychlost, s kterou jsou potřebná zařízení eh, uváděna na trh, nové léčebné postupy, nové terapie a stejně tak zdůraznit tu post, potržní eh, dohled a, a ostražitost. Děkuji vám moc krát. Velice vám děkuji, paní Vino, za důkladné zodpovězení otázek, které jsme položili. Máme tu také doplňující otázky. Kolegyně Šildas a Linda McEwen se hlásí o slovo. Prosím. Yes, um, I'd like... Ano, já bych velice ráda poděkovala komisi i ostatním řečníkům za velice zajímavou diskuzi. Ráda bych se zeptala. Eh, nastala celá řada situací, zejména v naší zemi, eh, kdy se vyplácela kompenzace osobám, které měly problémy s implantáty firmy PIP je to trochu jiná situace než u kyčelních implantátů. Je možné v rámci směrnice nebo jiným způsobem vytvořit určité pojištění eh, pro takovéto náhrady, eh, když eh, lékařské zařízení bylo chybné nebo nějakou jinou kapacitu, jako nějaký fond pro takovéto náhrady podle klasifikace, podle eh, odčíslování toho zařízení na trhu. Já se domnívám, že o tom je opravdu třeba diskutovat a je třeba, aby se to již nestalo. Je, eh, eh, má tedy tu náhradu vyplatit vláda nebo výrobci. A Eh, mělo by to být harmonizováno v celé Evropské unii, to je tedy má otázka. Děkuji, Linda McEvn, Já bych se chtěla zeptat na chemické údaje. Zmiňovala jste se o tom, že došlo k nějaké změně v roce 2010. Mohla byste prosím vysvětlit tuto změnu z roku 2010? A kritici evropské legislativy eh, říkají o tom, že eh, byly prováděny studie a ne monitorování Eh, jako například ve Spojených státech amerických. Mohla byste se eh, vyjádřit zejména k té změně z roku 2010. U kyčlí to eh, chápu, došlo ke změnám endoprotéz. Jsou to částečky kovu, které se uvolňují do krve. Byly prováděny takové testy nebo zkoušky a způsobuje to opravdu velice vážný problém. 40 tisíc osob se podrobilo krevním zkouškám v naší zemi a veřejné, důvěra veřejnosti klesá. Já vím, že je to názor, že je rychlejší získat příležitost na trhu, ale to bude potom tisíc lidí, které budou mít problémy. Děkuji. Já zase předám slovo komisi, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Abych odpověděla na první otázku. Chápu eh, váš argument, ale myslím si, že tohle spadá do kompetencí členských států, protože se to týká organizace eh, zdravotnictví. Nicméně eh, prověříme to a najdeme odpovídající výklad. Vím, že e, například podobné systémy existují v jiných oblastech, pokud jde o cestovní kanceláře například, ale to, na to nemá evropská legislativa mandát. Můžeme o tom diskutovat se členskými státy a e, vyzvali je, aby dobrovolně, koordinovaně e, zavedli takový systém, ale myslím si, že není vhodné zakotvovat to v legislativě. Pokud jde o klinická data, tak eh, požadavky jsou stanoveny eh, ve, ve směrnici 37 eh, z roku 2007, která vstoupila v platnost v roce 2010 a pravidla říkají, že klinická šetření budou obvykle nutná. Takže výrobce obvykle bude muset prokázat, že má klinická data, která jsou výsledkem šetření a farmaceutický, která jsou obdobná eh, farmaceutickým testům léku. Tomuto šetření se budou moci vyhnout jedině, budou-li moci prokázat, že je opodstatněné spoléhat se na existující data. Například pokud eh, zařízení je velice podobné jinému zařízení, které už existuje a pro které data mají. Jak jsem tedy už řekla, tak eh, důkazy vypracované, data vypracované před uvedením na trh budou muset být aktualizovány eh, dalším, eh, dalším dohledem v době, kdy zařízení už bude na trh. A dozorčí orgán, protože ten bude se zabývat tím, ten bude muset být informován o všech nepříznivých incidentech, který by mohl vést k přehodnocení bezpečnosti zařízení a k revizi eh, výsledků původního klinického šetření. Pokud je o kyčelní implantáty, chápu to tak, že právě ta data po uvedení na trh eh, ukázala, že existuje riziko eh, uvolňování malých částeček kovů do krve. Takže systém v tomto smyslu fungoval. Pravidla systému byla dodržena. Ale toto riziko se ukázalo až poté, kdy produkt byl uveden na trh. Yes, Paní McEwen. Ano, nechci to prodlužovat, ale problém, alespoň já to tak chápu, u kyčelních implantátů došlo k lehkým obměnám a je tu taková ekvivalentnost klinických údajů. A e, když se tedy začnou ty částečky kovu uvolňovat. Já vím, že to komise sleduje, ale je třeba, aby to sledoval opravdu vážně. To ukazuje celý ten problém, protože vy využijete eh, analýzy eh, stávajících údajů z trhu, ale když se podíváme, jak fungují ty implantáty eh, u skutečných lidí, nakonec tisíce a tisíce lidí mají náhradu kyčelního kloubu a e, to mají sloužit celý život. Myslím, že bychom to měli sledovat. Jsou tu jistě různé druhy, ale e, když jsou implantovány do těla, e, tak uh, to je eh, opravdu velice závažná záležitost. Myslím, že by se komise na to měla znovu podívat a neříkat, že to je systém, který funguje. Ty postupy zřejmě byly respektovány, ale nebyly eh, vhodné. Děkuji Lindě McEwen a tímto bych chtěl eh, tento bod uzavřít a Lhůta k předložení pozměňovacích návrhů je 28. březen 2012 v našem výboru eh, budeme o tom hlasovat 25. Eh, dubna a na prvním plenárním zasedání v květnu se bude konat konečné hlasování. Děkuji vám za diskuzi a také děkuji za otázky a odpovědi všem zúčastněným a jednání bych chtěl nyní přerušit do 11. hodiny. A prosím, prosím, aby všichni přítomní hned zase přivedli další dva kolegy z našeho výboru, aby byl sál naplněn, až se dostaví naši kolegové z národních parlamentů, abychom eh, mohli eh, diskutovat. Přerušíme tedy na půl hodinu jednání a začínáme přesně zase v 11 hodin. Děkuji.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 So, ich möchte please take a seat. Prosím, abyste zaujali svá místa. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Chtěl bych vás srdečně přivítat na meziparlamentní setkání výborů v rámci přípravy summitu Rio plus 20. Vidíme, že naše řady jsou plné a to, co se bude dít v Riu v červnu, již nyní má vliv eh, na nás. Setkání v Riu bude historické a myslím, že i následně tomu tak bude. Konference v Riu musí být eh, úspěchem a také úspěšná bude. Pokud my všichni v Evropě tedy národní parlamenty, ale také tento Evropský parlament a také další instituce jako Rada a Komise dobře připraví tento summit tak abychom se zaostřili, abychom eh, tedy jasně řekli, eh, co má být na pořadu jednání v Riu. Vše musí být dobře připraveno a toto je právě smyslem a účelem tohoto setkání eh, s našimi kolegyněmi a kolegy z 20 zemí a 23 parlamentů. Celkově je zde 37 kolegyň a kolegů z národních parlamentů eh, našimi hosty. Eh, chtěl bych vás přivítat jménem Výboru pro životní prostředí. Srdečně vás vítám v Bruselu, děkuji, že jste přijeli a velmi se těším na naši diskuzi. Srdečně vás vítám. Dnešní debata bude rozdělena do dvou částí. první části bychom chtěli diskutovat o tom, jak má vypadat institucionální rámec pro budoucí udržitelný globální rozvoj a politiku. Tedy budeme se bavit o tom, jak tento rámec má být uspořádán a jak budeme přispívat do tohoto rámce. V druhé části budeme chtít debatovat o tom, jak udržitelnou hospodářskou politikou můžeme reagovat na nutnost odstranit chudobu a jak můžeme přispívat k udržitelnému rozvoji. Srdečně bych v první části chtěl přivítat naší hlavní řečnici, která je z té země, která dnes má předsednictví v EU. Je předsedkyní výboru pro životní prostředí ve Folkedingu v Dánsku. Srdečně vás vítám, paní Loklindová, v tomto Evropském parlamentu. Předávám vám slovo eh, a velmi se těšíme na váš úvodní projev. Dankeschön. Mr. Chairman, Vážený pane předsedo, ze všeho nejdříve bych chtěla upřímně poděkovat za to, že tu dnes mohu být. Pane předsedo, vážení europoslanci, dámy a pánové, je pro mě ctí a potěšením mluvit k vám jako předsedkyně Výboru životního prostředí dánského parlamentu Folketingu. Ráda bych zdůraznila, že dnes je velice eh, dobrá chvíle pro diskuzi o tématu summitu Rio plus 20. Máme příležitost debatovat o institucionálním rámci pro udržitelného rozvoje, což je jeden z klíčových prvků předběžného výsledného dokumentu před konferencí OSN, která se bude konat za necelé tři měsíce. Za třetí, eh, jestliže nebudeme moci uzavřít diskuze dnes, budeme alespoň někteří z nás moci pokračovat v debatách na meziparlamentní konferenci v Kodani 14. a 15. května kde budou na pořadu jednání konečné přípravy na Rio plus 20. Než se budu zabývat eh, institucionálním rámcem, ráda bych zdůraznila, že musíme usilovat o to, aby výsledek RIA byl zaměřený na akci a na budoucnost. Pouze nějaké schrnutí pokroků a selhání od roku 1992 by bylo přílišným zklamáním. Já nevím jak vy, ale já osobně mám od této konference velká očekávání. Rio plus 20 by mělo znamenat začátek eh, celosvětové zásadní eh, transformace v zelenou ekonomiku a měl by připravit, eh, měl by posílit globální institucionální rámec pro udržitelný rozvoj. Výsledný dokument by měl být eh, zaměřený a měl by být politickou deklarací společné vize rozvoje a přechodu, změny a přechodu a stejně tak by měl obsahovat cíle, které eh, se zavážeme dosa- splnit v určitém čase. Vím, že eh, o tom předběžném návrhu se teď jedná, takže se podívejme na institucionální rámec a na to, na čem se tu můžeme shodnout. Institucionální rámec je zásadní pro splnění našich cílů. Dá se říct, že e, úspěch RIA plus 20 nezávisí pouze na samotném výsledném dokumentu. Zásadní je také e, dohoda o cílech a e, akcích. V příštích letech to je kritické pro udržitelný rozvoj. Navzdory tomu, že jsou obecně přijímané vazby mezi chudobou, využíváním přírodních zdrojů a úpadkem ekosystému, tak není pochop, že stále ještě e, vládne nekoordinace mezi agenturami OSN a mezi mezinárodními finančními institucemi a je až příliš častá. Musíme se zamyslet nad tím, e, jaká agentura OSN si zaslouží nejvyšší podporu, a e, jakými způsoby je schopná dosáhnout přechodu k zelené ekonomice v kontextu e, udržitelného rozvoje a vymícení chudoby. Existuje silný, silná funkční spojitost mezi institucionálním rámcem a druhým tématem summitu Rio plus 20, kterým je zelená ekonomika. Kromě efektivních pravidel a nařízení a jejich dodržování, si eh, fungující globální trh žádá i, eh, i efektivní multilaterální instituce. Struktury vládnutí jsou naprosto nezbytné, má-li eh, svět splnit cíle udržitelného rozvoje, dosáhnout zelených ekonomik a vymítit chudobu. Evropský parlament, Evropská komise a Rada volají po ambiciózní reformě. Je eh, naléhavě zapotřebí zreformovat institucionální rámec pro udržitelný rozvoj, aby se nám podařilo eh, vyhnout se úskalím a usílit, eh, urychlit globální akci. Je také třeba rozšířit efektivní mechanismy monitorování a provádění odsouhlasených závazků. Předběžný dokument zvaný Budoucnost, kterou chceme, myslím si, že je velmi dobře nazván. Je to titul, o který se můžeme opírat. Budoucnost, jakou chceme. Ze všeho nejdříve tedy musíme integrovat eh, udržitelný rozvoj jakožto prioritu na nejvyšší úrovni ve všech strukturách OSN, až na nejvyšší úrovni na valném zhromáždění. Za druhé by bylo vhodné transformovat Komisi pro udržitelný rozvoj v Radu pro udržitelný rozvoj, která by měla mandát eh, dosavadní komise k tomu, aby eh, podporovala integraci tří pilířů udržitelného rozvoje, eh, její efektivní provádění na všech úrovních a efektivní koherenci mezi institucemi. Tato rada by měla zapojovat všechny zainteresované strany, zejména velké skupiny, a to eh, hned po summitu v Riu, jak se, jak se praví v eh, předběžném dokumentu. Dále také ECOSOC by měl eh, rozšířit integraci těch tří pilířů. A o tom se bude jednat o další, spolu s dalšími změnami na 67. valném zhromáždění. A konečně ze své dánské perspektivy už od roku 2005 konzistentně zdůrazňujeme, že je potřeba posílit mezinárodní eh, dimenzi životního prostředí. A znovu bych tímto chtěla vyslovit naši silnou podporu eh, programu OSN pro životní prostředí UNEP. Nesmíme zapomínat na to, že současná institucionální situace je velice složitá a často nekoherentní. Za posledních 40 let bylo uzavřeno přes 100 multilaterálních dohod o životním prostředí které, které se týkají asi 50 orgánů OSN, což je samozřejmě velice náročné na prostředky. Proč bychom tedy nemohli eh, změnit UNEP ve specializovanou agenturu OSN pro životní prostředí se sídlem eh, v Nairobi? Tato agentura by měla zrevidovaný a posílený mandát, univerzální členství a opírala by se o stabilní a předvídatelné finanční příspěvky z OSN a měla by stejný základ jako další specializované agentury OSN. Dále však musíme mít na paměti, že e, udržitelný rozvoj začíná doma. Starý slogan z roku, 2000, z roku 92, e, mysli globálně, jednej lokálně, stále platí. Proto musíme zajistit e, koherenci mezi energetickou politikou, zemědělskou politikou, rybářskou politikou, obchodní politikou, politikou rozvoje finanční politikou a všemi dalšími politikami, protože všechny oblasti musí být eh, v souladu musí jej být v souladu eh, na evropské úrovni, eh, chceme-li dosáhnout udržitelného rozvoje v budoucnosti. Musíme se také zabývat finančními aspekty Eh, spravedlnost, spravedlnost je klíčovým prvkem původní deklarace z RIA i předběžného dokumentu budoucnost, je, jakou chceme. A stejně tak společná, ale diferencovaná odpovědnost. Na to by měla Evropská unie pamatovat a měla by eh, se celé zapojit do transferu technologií a sdílení znalostí v rámci eh, mezivládních eh, celosvětových mechanismů vládnutí. Musíme zajistit, že eh, sociální, a, sociální dimenze a dimenze životního prostředí půjdou ruku v ruce. A konference v Riu nám poskytne ideální příležitost k diskuzím orientovaným do budoucnosti a k, při, a k lepšímu provádění a integraci udržitelného rozvoje na všech úrovních ve všech zemích. Jak můžeme my eh, usnadnit, jak, jak můžeme my přispět k ambicioznímu výsledku RIA? Svět čelí eh, mnohostrané krizi, což je zároveň příležitost eh, přehodnotit současné vnímání růstu, začlenění a využívání našich nepočetných zdrojů. Klíčová odpověď na řešení krize je vyšší úspora ve využívání zdrojů a jakožto přechod k zelené ekonomice. E, Evropská unie je v tomto ohledu hnacím motorem, a usiluje o zelenou ekonomiku e, podle e, zelené ekonomické mapy OSN. Potřebujeme však konkrétní a ambiciozní cíle. Potřebujeme je odsouhlasit letos v červnu v Rio de Janeiro. Na evropské úrovni eh, se musíme snažit o další posilování eh, pozice Evropské unie před konferencí. Konference bude ideální příležitostí pro eh, světovou obec zavázat se k ambiciozním cílům My, jakožto poslanci, si myslím, že bychom měli využít této příležitosti a různými způsoby uh, přispět k příznivým výsledkům. Jedním z těchto způsobů bude například globální bude summit Globe International, což je organizace eh, členů parlamentu, která má eh, zajistit jakousi, jakési kritické množství zákonodárců, kteří jsou schopni se shodnout na společných legislativních eh, odpovědích. Jsem si jistá, že Evropský parlament bude hrát aktivní úlohu v přípravách konference i na, samotnou, na samotné konferenci. Musíme vystavět mosty k našim partnerům na celém světě a všichni mají úlohu, kterou potřebují sehrát. Počítám s vaší podporou a děkuji vám moc krát za pozornost. Thank you very much, eh, Lone. Velice vám děkuji, Lone Longlindová, za váš eh, zásadní projev a nyní dávám slovo členům národních parlamentů i Evropského parlamentu. Dovolte, abych ještě jednou upozornil, na jaký máme postup. Je to informace pro kolegy z národních eh, parlamentů. Připravili, připravili jsme kartičky, které eh, budou obnovovány. Když budete chtět vystoupit, můžete se přihlásit. Eh, potom budou tedy eh, schromážděny tyto kartičky a kolegové z Evropského parlamentu ten postup znají, zvednou ruku a zaznamenáme jejich žádost o slovo a zaznamenáme tedy takový sled, že dáme slovo dvěma poslancům z národních parlamentů, potom bude následovat jeden kolega z Evropského parlamentu a prosím, abychom dodrželi eh, řečnický čas dvě minuty, aby se ke slovu dostali všichni zájemci. Nejsou tady jenom poslanci z národních parlamentů, ale jsou tu i zástupci Evropského hospodářského sociálního výboru Stefan Nielsen protože tato instituce se také stará velice intenzivně o přípravu summitu v Riu a potom je tu zastoupen také eh, výbor regionu Michel Lepung, eh, budeme diskutovat i s vámi. Chtěla bych vás ještě jednou srdečně přivítat a poděkovat za účast. Začneme tedy podle seznamu řečníků. A nejprve pan Šer z Kypru, potom pan Adamo, srdečně vítejte tady v parlamentu. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Brethren, Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšen tím, že mohu dnes být mezi vámi. Chtěl bych se představit. Byl jsem členem vlády také a jsem velmi rád, že se mohu s vámi setkat. V posledních 20 letech od doby, kdy byly navrhovány první dokumenty. Eh, tedy od roku 92, bylo dosaženo mnohých pokroků, ale vzhledem ke klimatickým změnám stojíme před novými výzvami a vzhledem k hospodářské krizi eh, na celém světě Vzhledem k finanční krizi je také hospodářství eh, globálně oslabováno. Jsou eh, zapotřebí eh, nová opatření na podporu udržitelného rozvoje. My se domníváme, že nejvíce konstruktivní metoda je metoda spočívající v tom, že jsou eh, přijímány programy OSN, tak eh, aby v rámci systému OSN se pracovalo společně s dalšími agenturami jako IAA a FAO na eh, řešení těchto problémů. Dnes je také možnost eh, pracovat s vědeckou komisí, tak aby vše bylo vědecky podporováno. Je také nezbytné eh, podpořit udržitelný rozvoj tak, aby nedošlo k překrývání kompetencí, tak jako tomu bylo v minulosti. Závěrem bych chtěl ještě poznamenat, že jsme již eh, připravovali udržitelný rozvoj. Eh, program byl předložen od roku 2012, tak aby eh, nové výzvy byly řešeny. Děkuji vám, pane Adamu. A dále ze španělského parlamentu dávám slovo kolegovi Aparici. Nevím teď, kde sedíte, prosím, máte slovo. Sí, buenos días. Sí, lo ha pronunciado. Dobré ráno. Děkuji vám. Ne. Nejdříve ze všeho bych chtěl říct, že jsme velice spokojení jakožto španělská delegace, že tu dnes eh, můžeme být spolu s eh, poslanci dalších zemí a s europoslanci. Myslíme si, že tohle je výborná iniciativa a samozřejmě považujeme za velice pozitivní věc, že se můžeme účastnit této debaty. Myslíme si, že Rio plus 20 je nová příležitost zajistit, abychom se společně posunuli k reálnému udržitelnému rozvoji a rádi bychom se e, dočkali mnohem vyšších úspěchů než e, při prvním samitu v Riu před 20 lety. Všechny procesy, které tehdy byly e, započaty v oblasti udržitelného rozvoje, nebyly tak úspěšné, jak jsme očekávali. A proto nyní chceme, a proto jsme taky tady, chceme ukázat, že všechny země jsou jednotné, abychom zvládli naplnit své cíle. Paní předsedkyně eh, Dánského výboru pro životní prostředí přednesla názory, se kterými naprosto souhlasíme. Rozhodně chceme spolupracovat na naplnění těchto cílů a vytvoření eh, jasné pozice, kterou eh, přijal Evropský parlament a přijeli jsme sem pracovat a jsme k dispozici kdykoliv budeme potřeba. Děkuji a nyní má slovo kolega Gebrandy, který také povede delegaci Evropského parlamentu do RIA. Bude tedy vedoucím delegace. Prosím. Děkuji Matiasi a děkuji Loune za dnešní příspěvek. Táhneme závěsy, takže můžete se vyjadřovat opravdu velice volně. Dovolte, abych nejprve řekl, jak hodnotíme naši úlohu, úlohu poslanců. Myslím, že nejdůležitější je setkání poslanců z národních parlamentů a Evropského parlamentu, eh, abychom vytvářeli větší tlak na vlády, aby byly ambicioznější na eh, summitu Rio eh, 20 plus, protože eh, vznikají obrovské eh, pobídky a lidé ovšem vidí, že výsledky nejsou tak dobré, ale neměli bychom eh, podceňovat, co se odehrává v hlavách mnoha osob od roku 1992 a já jsem přesvědčen, že e, se to konferenci v tomto roce také podaří. E, důležité je spravovat e, společné statky, naše přírodní zdroje. Jsme stále více konfrontováni s tím, že v našem postupu se objevují různá omezení. A pro programu jednání v Riu se ukáže, že mnoho dohod bylo paralizováno, například eh, jednání eh, o tom, co dělat proti změnám eh, klimatu a nový mezinárodní, mezivládní systém by nás měl posunout dále. Je to zdané říci, ale říkáme, Někdy se domníváme, že mnohem důležitější je mezinárodní volný obchod než naše planeta. E, máme VTO, která řeší e, spory tohoto typu, ale e, co s životním prostředím. Pro Rio plus 20 je jedním z zásadních prvků, aby eh, se nám podařilo na mezinárodní eh, úrovni eh, se mnohem více zorganizovat, než se to podařilo do posud. Můj řečnický čas je omezen na dvě minuty. Pokusme se tedy vytvořit nějaký mezinárodní orgán pro životní prostředí, něco jako je VTO pro obchod. A myslím, že bychom bychom mohli jít ještě dále a prezentovat to jak, něco jako Mezinárodní soud pro životní prostředí, jak jsme navrhli v usnesení parlamentu a myslím, že to bude na pořadu jednání v Riu. Děkuji a nyní bych chtěl dát slovo předsedovi výboru Eh, hospodářského a sociálního výboru eh, Štefanovi Nilsovi a chtěl bych ho ještě jednou přivítat a poděkovat za účast. Děkuji, že mám možnost eh, vás oslovit. Eh, náš výbor se skládá z zástupců organizací ob, ob, občanské společnosti a dalších zainteresovaných stran. My požadujeme, aby konference zavázala světové lídry ke konkrétnímu akčnímu plánu v oblasti udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby. K podpoře eh, zelené ekonomiky ta zelená ekonomika musí být součástí strategie udržitelného rozvoje a musí najít rovnováhu mezi sociálními, ekologickými a ekonomickými e, aspekty. My e, podporujeme, jak už bylo zmíněno, aby Komise pro udržitelný rozvoj byla nahrazena Radou pro udržitelný rozvoj, která by měla silnější mandát. Podporujeme také, aby e, spojené národy a jejich program pro životní prostředí bylo možno transformovat e, v novou agenturu pro životní prostředí, která by zase měla lepší a silnější mandát. Žádáme také, aby byla zapojena občanská společnost do všech e, hlavních skupin zainteresovaných stran v příštích diskuzích. Také jsme proto, aby, ombu, aby byl zřízen ombudsman pro budoucí generace. Jsme také proto, aby byl umožněn eh, veřejný přístup k informacím. Podporujeme také myšlenku, aby rada mohla udělit eh, mandát, aby mohla udělit komisi mandát k vyjednávání tak, aby e, Evropská unie mohla mluvit jedním hlasem. To je naprosto nezbytné, jestliže Evropská unie chce dosáhnout nějakých výsledků. Děkuji moc krát za e, možnost e, k vám promluvit. Dvě minuty vypršely. Děkuji. Děkuji, omlouvám se za ten časový limit. Teď bych rád předal slovo zástupci výboru regionu, panu Michelu Lebranovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za možnost se zde vyjádřit za výbor regionu. Chtěl bych eh, omluvit eh, paní Breso, naši předsedkyni, která je bohužel na jiném místě. Eh, náš výbor regionů žádá, abychom podpořili konzistentní program vlád a parlamentů který by byl doplňkový a založený na synergiích. V předběžném dokumentu eh, již vidíme určité pozitivní náznaky také eh, pro eh, územní regionální celky. Zdá se mi však ještě nezbytné doplnit čtyři hlavní osy. Chtěli bychom takovou zprávu, která by byla mezinárodně posílena tak, aby programy OSN byly proměněny na globální programy. Eh, za druhé také žádáme, aby místní a regionální územní celky byly zapojeny do této činnosti hned vedle vlád a vedle orgánů OSN, tak, aby byly plně uznávanými členy. Dále je nutné posílit zprávu lokálně, regionálně a celostátně. Po konferenci v Rio 92 eh, vznikaly lokální agendy 21 a my bychom si přáli, aby tyto agendy byly eh, znovu oživeny. Za třetí, Chceme podobně jako Evropský parlament, aby Rio plus 20 podporoval udržitelný rozvoj na globální úrovni tím, že přijme také další regionální e, úmluvy, e, které jsou e, podobné jako ruská úmluva. Závěrem bych chtěl říci, aby, že kon strukturální rámec musí eh, také obsahovat eh, cestovní eh, mapu zaměřenou na udržitelný rozvoj. Toto musí být cíl rozpracovaný do všech detailů a musí obsahovat také nástroje, které umožní jeho dosažení. Děkuji za pozvání. Děkuji vám moc krát za tento příspěvek a nyní má slovo Kolega Brinket z Malty, prosím, dvě minuty. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Téma eh, udržitelného rozvoje a jeho cílů je něco, čím, nad čím se musíme shodnout a vhodně formulovat. Zejména proto, že rozvojové cíle tisíciletí se podle mě nedostatečně věnovali eh, životnímu prostředí a udržitelnosti. Ale eh, jak bychom měli definovat cíle udržitelného rozvoje? Myslím si, že by mělo jít o politické eh, závazky, závazky jestli takové cíle potřebujeme nebo ne. Nedávno někdo žádal o to, aby politika byla vynechána z debaty o udržitelného rozvoje. Já si myslím, že bez politiků nemůže mít taková debata žádnou duši ani srdce. Z toho důvodu jsem toho názoru, že všechny zainteresované strany, od vlád přes parlamenty až k nevládním organizacím, stejně jako samotná občanská společnost, ti všichni musí usilovat o jasnou a specifickou formulaci toho, co by měli obsahovat eh, cíle udržitelného rozvoje. Když teď navážu na to, co řekli někteří předchozí řečníci, tak mám pocit, že i na institucionální úrovni EOSN, OSN máme příležitost, eh, jak si zeštíhlit infrastrukturu, která se zabývá těmito problémy a eh, sice je důležité připravit se včas na nadcházející summit v Riu, ale jestli chceme mít nějakou post-Rio eh, periodu, období, a aby, chceme-li, aby byla účinná, tak už teď musíme připravit cíle, termíny a velice jasná měřítka. Děkuji. Děkuji panu Brinkatovi. Dalším řečníkem je pan eh, Hidalgo ze španělského parlamentu. Prosím. Děkuji jménem španělského senátu a také jménem socialistické strany Španělska bych chtěl říci, že se s radostí zavážeme k veškerým návrhům a usnesením Evropského parlamentu. A také podporujeme Evropskou komisi a také souhlasíme se zprávou skupiny pro trvalou udržitelnost na vysoké úrovni. Kristýna z výboru pro životní prostředí se také zúčastnila vypracování této zprávy. Je to mnohem důležitější, protože v současné hospodářské krizi to hraje velkou roli. V současnosti je možné postupovat jenom společně. Každý musí nést svou odpovědnost. Každý na národní a regionální eh, úrovni musí přijmout svou odpovědnost. Je eh, třeba vytvářet eh, eh, institucionální napojení, je třeba nalézat mechanismy, aby bylo možné zajistit ekonomickou podporu a je třeba to spojit také s sítěmi na národní, regionální a místní úrovni je třeba změnit program na eh, světové i národní úrovni v důsledku ekonomické krize. Musíme se zasazovat o ochranu práv pracujících. Musíme dbát na to, aby krize neposloužila jako eh, výmluva pro uzavírání eh, obnovitelných zdrojů energií protože jde o budoucnost naší planety. Proto bychom měli učinit veškerá potřebná opatření. Děkuji, pane Idalgo. Dále má slovo Richard Zeber. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, že zítra budeme mít Světový den vody a že také jsme dosáhli prvního eh, cíle z milenia a sice čistou vodu pro eh, většinu eh, obyvatelstva. Přesto však musíme zohlednit další rozvojové věci. Voda musí být i nadále ve středu našich snah. 9,3 miliard lidí na světě máme a máme asi o 70 více eh, potřeb eh, na potraviny a dochází k velké urbanizaci v aglomeracích. Právě v rozvojových zemích zemědělství, eh, výroba potravin a také Eh, možnost příjmu je v centru pozornosti. Měli bychom se orientovat na malé hospodářské celky, také eh, tím můžeme podpořit ženy. Vždyť ženy právě velmi často pracují v těch malých zemědělských podnicích. OSN by se mělo skutečně soustředit na spolupráci členských států eh, v rámci plusových spádových eh, oblastí, eh, tak eh, aby nedocházelo k znepřátelení sousedů, jak tomu dochází také v oblasti, v oblasti horských na Kavkaze a jinde. Dále také je nutné vytvořit eh, pořádné finanční základy také pro eh, městské aglomerace, eh, tak aby i zde přístup k čisté vodě a ke kanalizaci byl zajištěn. Zemědělství nám také ukládá zajistit přístup k vodě k tedy k, využívání vody v zemědělské výrobě. Bez vody ve středu naší pozornosti nebude možné dosáhnout dalších cílů, eh, těch cílů milénia. Děkuji a nyní dávám slovo eh, kolegovi Heiderichovi ze Spolkového sněmu. Ano, děkuji, jmenuji se Helmut Heiderich a patřím k koalici Německého spolkového sněmu. Jsem velice vděčný za příležitost si vyměnit názory a setkat se s členy národních parlamentů. Jak víte, debata o vývoji klimatu hraje velkou roli i v Německu, a to zejména v těchto dobách, kdy eh, usilujeme o to eh, zaměřit eh, zásobení energiemi v Německu z obnovitelných zdrojů a zajistit tak zásobení celé země. Přál bych si a doufám, že při mezinárodních jednáních nebudeme hovořit pouze o obecných cílech, ale že se podaří uzavřít i zcela konkrétní dohody, které povedou dobrou k výsledkům. Chtěl bych říci, že další rozvoj eh, bude probíhat úspěšně podle našeho názoru, pokud každá země přijme závazky, které budou konkrétně doložitelné, kdy budeme moci konkrétně doložit, že jsme dosáhli dobrého výsledku a doufáme, že všechny členské země eh, budou eh, na eh, tyto výsledky navazovat a že celkově pokročíme dopředu. A druhé stěžejní téma eh, bych chtěl uvést, protože můj předřečník právě hovořil o vodě podporujeme takzvaný nexus v postupu, to znamená propojetí energií, jak již o tom eh, také bylo hovořeno eh, s zemědělstvím a s řízením vodních zdrojů. Doufám, že se tímto tématem vody budeme více zabývat, protože jsem tento týden předložil eh, příslušnou iniciativu spolkovému sněmu. Eh, celku za to eh, doufáme, že konference v Riu přinese konkrétní opatření, které povedou v nadcházejících letech až do roku 2020 k dobrým výsledkům pro zachování toho klimatu. Děkuji, děkuji. Nyní má slovo zástupce, zástupkyně Grosignol francouzského senátu. Prosím.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 Dobrý den, já bych chtěla poděkovat eh, organizátorům tohoto setkání, které nám umožní se setkat eh, mezi zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Eh, vítám také skvělou práci komise ohledně návrhu usnesení. Pro všechny národní parlamenty je to zdroj mnohých postupů a vyjadřuje také určitou pochybnost, veřejnost ohledně budoucího summitu Obáváme se, že veřejnost eh, bude přistupovat eh, s, malou, eh, s malým zájmem k tomuto summitu a také, že se bude projevovat konkurence mezi jednotlivými státy. Parlamenty zde mohou hrát důležitou roli, mohou mobilizovat veřejné mínění. Eh, je nutné se investovat do eh, tohoto veřejného mínění. Pokud to neučiní národní parlamenty a Evropský parlament, a pak Rio plus 20 nebude úspěchem. Já doufám, že v Rio eh, budeme mít Evropu ambiciózní a spojenou, tak jako to bylo v Durbanu. A mm, doufám, že se všichni zapojí. Samozřejmě je zde určitá potíž, potíž spojená s naším vzděláváním a to nehledě na politický směr. A je zde také potíž zastupovat vlastní vlády. Společně však bychom mohli eh, přesvědčit eh, všechny, aby eh, politika environmentální eh, překonala eh, hlavní potíže. Eh, je to velká výzva, která stojí před námi. Děkuji vám. A nyní Jo Leinen. Ja, danke. Děkuji, pane předsedo. Udržitelný vývoj se musí stát stěžením tématem 21. století. A slyšeli jsme když eh, máme na této planetě Zemi 9 nebo 10 miliard lidí s tím explozivním demografickým vývojem, potom tu hrozí určité nebezpečí a eh, bilance prvého samitu v Riu do dneška není moc dobrá. Propast mezi bohatými a chudými se prohloubila. V hospodářství došlo k eh, naručení vztahů mezi finančním hospodářstvím a reálným hospodářstvím a podmínky se zhoršily, neměli bychom si nic namlouvat. Udržitelný vývoj je tedy opravdu těžením tématem a v Riu budou konkrétní eh, výsledky, konkrétní cíle, konkrétní harmonogramy, eh, které budou všichni dodržovat. Stejně jako řekli ostatní, domnívám se, že je to téma pro všechny aktéry, pro všechny zúčastněné. To nevyřeší sami vlády. K tomu potřebujeme parlamenty, obce, regiony i občanskou společnost. Je to program pro všechny. A musí se o tom stejně otevřeně diskutovat, co kdo může eh, a musí udělat OSN navrhly strategii udržitelnosti, která se dále nerozvíjela. Souhlasím s kolegyní z francouzského senátu. Potřebujeme vlastně strategii udržitelnosti od obce eh, směrem nahoru a v Riu o tom budeme diskutovat globálně. Je třeba, aby program UNEP se dál rozvinul v podobu agentury. Již není akceptovatelné, aby tento program UNEP měl tak slabou pozici a nemohl se prosadit v vůči ostatním agenturám OSN, ale e, potřebujeme tedy radu pro udržitelnost, potřebujeme nějaké grémium, které bude kontrolovat dodržování dohod, ale grémium, které bude vybaveno kompetencemi Eh, já bych eh, nechtěl hovořit o eh, udělování sankcí, ale bude moci zajistit podáváním zpráv a sledováním dodržování závazků, aby se ne podávala jenom hezká prohlášení a popsala hodně eh, papíru, ale aby to v budoucnu fungovalo. Myslím, že je to velice dobrá eh, příležitost, aby se eh, Evropa vymezila a zaujala v Riu vůdčí roli. Děkuji a nyní dávám slovo předsedovi výboru pro životní prostředí z portugalského parlamentu Ramos Prito. Prosím. Obrigado, Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci říct, že byl skvělý nápad zorganizovat toto setkání. Velice ho vítám, protože je to příležitost sdílet naše rozdílná stanoviska. Slyšeli jsme tu apel předsedkyně Dánského výboru pro životní prostředí v její úvodním projevu řekla, že bychom měli mít společnou pozici EU, abychom byli dobře připraveni na summit Rio plus 20. Letos máme 20. výročí konference v Riu a také 30. výročí eh, zprávy paní Bruntlandové a já si myslím, že došlo k různým kvantifikovatelným pokrokům. Je tu velká potřeba eh, udržitelného rozvoje jak v Evropě, tak na celém světě. Společná evropská pozice, o které však mluvila eh, paní Loklintová, by um, se měla zaměřovat na vystavění mostů k ostatním světovým partnerům. Neměli bychom být v izolaci, měli bychom navázat uh, spojení s Čínou a s Brazílií, jinak uh, se ocitneme v omezené, uh, osamocené pozici. To je zásadní věc. Za druhé, součástí naší společné evropské pozice by neměla být ta chyba, že přehlédneme potřebu inkluzivní, zelené a e, inteligentní ekonomiky, tedy abychom neopakovali chyby Lisabonské strategie. V současnosti definujeme a provádíme strategii Evropa 2020 a samozřejmě také diskutujeme o e, víceletém finančním rámci, e, takže musíme, mít, musíme dosáhnout realistického porozumění toho, co před námi je, protože jinak nedosáhneme žádné závazné mezinárodní smlouvy, což je upřímně řečeno poměrně nepravděpodobné. Ale eh, možná bychom mohli dosáhnout nějaké formulace eh, jasných cílů. Děkuji moc krát. Děkuji vám. Nyní zástupkyně předsedkyně belgického parlamentu eh, paní Snoj. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já zde hovořím jako místopředsedkyně výboru pro klimatické změny našeho federálního parlamentu a omlouvám eh, předsedu eh, Senátu, který má dnes eh, národní povinnosti a zúčastňuje se pohřbu dětí, které přišly o život ve Švýcarsku. Máme také před sebou usnesení pro konferenci Rio plus 20 a my žádáme od belgické vlády a všech evropských partnerů eh, eh, určitý postoj na konferenci v Riu. Ohledně zprávy bych se chtěla zmínit z tohoto usnesení o několika bodech je nezbytné posílit program OSN tedy v rámci programu tím, že vznikne specifická agentura OSN a tím chceme zlepšit zprávu v těchto otázkách tak, aby bylo možné postupovat silněji a konzistentněji dosahovat dalších multilaterálních úmluv a ovlivnit také otázku obchodu a Podobně účastníci summitu musí e, zlepšit konzistentnost multilaterálních úmluv. Je nutné postupovat koordinovaně e, v otázkách dezertifikace, e, klimatických změn a dalších problémů. Takže mezinárodní orgány by měly postupovat koherentněji. Dále se zabýváme otázkou indikátorů. Je nutné umět měřit pokrok, ke kterému, bylo, eh, kterému se došlo a vypracovat nové nástroje. Zdůrazňujeme, že summit Rio plus 20 musí nabídnout alternativní opatření, eh, která budou náročnější, než jenom vycházet z HDP. Je nutné vycházet také z nových eh, modelů, jako je lidský eh, indikátor nebo indikátor rozvoje společnosti. Je nutné také měřit pokrok v širším slova smyslu, to znamená včetně sociálních, a ekonomických aspektů. Tyto nové indikátory by měly umožnit dojít k novému modelu pokroku, který by byl šir, mnohem širší než dosud. Já se k zelené ekonomice ještě vrátím dnes odpoledne, takže zatím děkuji. Děkuji vám a nyní pan Ousky. Já děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na začátek eh, pozdravit a přivítat všechny eh, kolegy z národních parlamentů. Eh, ta debata a výměna názorů na celoevropské úrovni je jistě velmi významná. Já bych chtěl trochu reagovat na úvodní vystoupení dánské předsedkyně výboru pro životní prostředí, Víte, já jsem přesvědčen, že institucionální změny jsou důležité, ale bojím se, abychom se v nich eh, příliš neutopili. Eh, nakonec vždy rozhodují jednotlivé vlády národních států a, a já z tohoto místa opakovaně říkám, že bez eh, globálních dohod jednotlivých států, jednotlivých zástupců národních vlád nejsme schopni Eh, dosáhnout žádného výsledku. Bojím se, abychom v rámci institucionální reformy eh, ne, neutopili náš cíl. Eh, Dále bych chtěl navrhnout eh, ustoupit od příliš ambiciózních cílů, protože ty nám jednoznačně stěžují jakýkoliv konkrétní výsledek. Eh, kolega Richard Zíber zde mluvil o jednom možném výsledku a tím je voda, ochrana vody, kterou já osobně považuji také za velmi důležitou a já říkám pro Rio ještě jedno téma, jedno významné téma, kde může bohatý sever pomoci takzvanému chudému jihu a, a to je odpadové hospodářství. Víme, že eh, kromě Eh, dezertifikace a, a mícení deštných pralesů pravděpodobně ten chudých nejvíce trápí to, eh, že i s rozvojem turistiky nijak nemají vyřešeno odpadové hospodářství. Proto navrhuji, pojďme začít jednotlivými konkrétními kroky, zapomeňme na to, že by se nám šlahem proutku podařilo odstranit chudobu, ale eh, jistě jsme schopni Eh, touto konferencí to naše snažení eh, posunout eh, někam dál. Zapomenout na současné dopady krize, podat si ruce a pokusit se o, o minimum možného k dosažení celosvětové dohody. Děkuji vám. Vielen Dank. Und jetzt, äh, Děkuji a nyní kolega Lukas, předseda výboru pro životní prostředí v Estonsku. Prosím, máte slovo. Aitäh, austatud eesistuja. Äh, jah, võib-olla... Děkuji, pane předsedo. Je možné, že musíme vytvořit nové indikátory nebo nové nařízení, nové instituce, ale problém je, že v Evropě to většinou funguje tak, že když vytvoříme něco nového, tak eh, ta nová věc vytvoří spoustu další byrokratické zátěže a zanedlouho máme víc úředníků než eh, pracujících. Takže když eh, vytváříme nové instituce, musíme si počínat velice obezřetně. Pokud jde o mezinárodní spolupráci, tak eh, nějaký mezinárodní soudní tribunál pro životní prostředí by mohl být důležitou institucí, která by nejen garantovala, že budou všechna eh, nařízení aplikována, ale také eh, by snížil celosvětové pokrytectví. Samozřejmě, když mluvíme o boji s globálním oteplováním nebo o přechodu k zelené ekonomice, tak Evropa musí být eh, modelem na jedné straně. Ale na druhé straně, chce-li tím modelem být, tak musíme zajistit, aby všechno fungovalo u nás doma. Když produkujeme v Evropě energii, tak eh, ctíme všechny tradice životního prostředí, ale když importujeme energii například z Ruska, tak nemáme žádné zábrany eh, ohledně eh, importování energie, která byla eh, vyrobena za cenu ničení životního prostředí. Druhým takovým příkladem je vývoz odpadu z Evropské unie do zemí třetího světa sbíráme je tady, třídíme je tady, ale pak je vyvážíme do třetího světa. Takže musíme, musíme, si, musíme zabránit tomu, abychom se chovali pokriticky. Za třetí, eh, krize je hrozná věc, ale dostat se z krize je ještě horší. Já se velmi obávám toho, že výrobci automobilů z celého světa čekají na eh, nové ekonomické oživení ta, ta, ty celé řady aut, které čekají na montážních linkách. Nyní má slovo. Děkuji. Nyní dávám kol, slovo kolegyni Vali z britského parlamentu. Děkuji vám. Já se domnívám, že tato konference je opravdu důležitá. Chtěla bych říct si několik slov z perspektivy Spojeného království. Domnívám se, že je velice důležité, aby všechny národní parlamenty využili té doby do června, aby posilovali povědomí o RIU, aby představitelé našich států eh, přemýšleli o tom, jak podpořit příspěvek Evropské unie, abychom dosáhli v RIU co nejlepšího výsledku. Eh, leží nám to na srdci, že náš premiér eh, doposud neohlásil záměr účastnit se RIA. Dále bych chtěla požádat Evropskou unii, aby zaujala co nejsilnější vyjednávací pozici eh, při jednání s kolumbijskou eh, delegací o eh, cílech rozvoje. A také bych chtěla říci, jak je důležitá role poslanců a souhlasím s francouzskou delegátkou, že musíme se dívat na celkovou tématiku vzdělávání a posilování povědomí tématiky životního prostředí, eh, protože není možné, aby se naši ministři financí eh, zabývali ekonomikou a nezohledňovali témata udržitelného rozvoje. Já bych chtěla požádat, aby zástupci různých parlamentů řekli, jak eh, mohou posílit informovanost, povědomí o životním prostředí ve svých parlamentech cestou zpráv, abychom nevytvářeli na tlak jenom na eh, ministry, členy vlád, ale i na poslance, eh, aby usilovali o co nejlepší výsledek. Musíme dosáhnout změny systému, eh, nejenom tedy v Riu, je to také mezigenerační záležitost. Ta iniciativa GLOUB je velice důležitá, musí se stát součástí nás všech. Děkuji paní Veli, dále mám kolegu z Evrops- kolegyni z Evropského parlamentu paní Kukovič. Ale lepa, gospod předsednik. Děkuji vám, pane předsedo. Rio je příležitostí dát odpověď na otázku toho, jak zvládat krize. Je to odpověď spojená s udržitelným rozvojem a také s nepočetnými zdroji. Udržitelný rozvoj a nedostatek zdrojů, to je něco jako když má člověk chronickou nemoc. Je nutné prostě změnit životní styl, více pohybovat, jinak se živit, čili vše postavit na hlavu, chceme-li toto onemocnění zvládnout. A zrovna tak musíme my zvládnout tuto krizi. Zrovna tak musíme my řešit problémy udržitelného rozvoje a nedostatku zdrojů. Potřebujeme samozřejmě růst, abychom mohli zaměstnat mladé. V hospodářském růstu však musíme využívat méně zdrojů. Je to pro nás nelogické, ale tuto logiku musíme prostě zabudovat do našeho myšlení zemí. Na základě zákonů, na základě příkladů a nového povědomí se musíme dostat k této změně. Velkou eh, šancí eh, jsou eh, ti, kteří pracují se změnami, podnikatelé a podobně. A toto je také za zapracováno do nového programu eh, Horizon 2020. Potřebujeme více integrace. Vítám toto setkání se zástupci národních parlamentů. To může být velkým krokem k lepším výsledkům v udržitelných eh, eh, rozvoji. Děkuji, paní Kuko. Děkuji také za ten dobrý příklad chronického onemocnění. To je velmi dobré zobrazení. A nyní předseda výboru pro životní prostředí Lucemburska, kolega Bodem. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu a poblahopřát k tomu, že se rozhodl svolat toto zajímavé zasedání. Mnozí lidé zde již zdůraznili nezbytnost, aby Evropská unie hrála svou roli na summitu Rio plus 20. V Kodani jsme prožívali určitou kakofonii Evropské unie, byli tam zástupci vlád, eh, kteří nepostupovali eh, koherentně. V Durbanu to již bylo jiné. Eh, byl tam mluvčí Evropské unie, byl tam také účastník jednání pro klimatické změny. Byly zde určité snahy o propojení a bylo možné tedy posílit náš postup a tak jsme dosáhli také eh, lepších výsledků. Je nutné tedy učinit vše pro to, aby v Riu eh, jsme hrali důležitou roli, určitou roli eh, motoru na základě těch spojení, která byla navázána. Je zde však nebezpečí, že na tomto samitu se jinak projeví zástupci jednotlivých vlád. Nemělo by však dojít k určité kakofonii eh, z eh, členských států Evropské unie. Je nutné se soustředit na zástupce komise, který bude řídit a vést evropskou delegaci. Já se domnívám, že pokud bychom chtěli získat spojence v rozvojových zemích a udělat ještě mnohem více, pak je nutné také uskutečnit sliby, které jsme již dali v 20 letech od RIA bylo mnohé slíbeno, ale málo toho bylo uskutečněno. Chtěl bych připomenout jednu věc, jako je rozvojová pomoc. My jsme slíbili, že bude poskytnuto 0,7 eh, ADP pro rozvojovou pomoc. A kolik evropských zemí to skutečně dělá? Zde vidím možnost učinit mnohem více také pro rozvoj a udržitelné projekty v rozvojových zemích. Dále bych chtěl poznamenat, že doufáme, že bude možné dojít ke konkrétním projektům eh, s překontrolovatelnými čísly. Je nutné také eh, ještě posílit pomoc. Proto však je nezbytné, jak říkal Jolainen, je nutné mít radu pro udržitelný rozvoj, eh, která zajistí, aby přísliby byly poté skutečně realizovány, aby se staly činem. Je nutné tedy dosáhnout toho, abychom měli indikátory eh, blahobytu eh, nejen na základě údajů o HDP. Eh, takovýto mezinárodně uznávaný indikátor udržitelného rozvoje bude moci být lépe realizován a lépe také měřen. Děkuji vám a nyní má slovo kolegyně van der Werft. Please. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel om hier te zijn. Een hele goede bijeenkomst. In Nederland... Děkuji. děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že zde mohu vystoupit. V Nizozemsku máme dnes národní eh, svátek eh, stromů a tak přispějeme k biologické rozmanitosti. Hovoříme v současnosti o zelené ekonomice a to je důležitá otázka, kde se setkává ekologie s ekonomikou a kde se mohou oblasti vzájemně posilovat. Ráda bych vyzvala k tomu, abychom vytvářeli společnou eh, vizi zelené ekonomiky a přitom nezanedbávali úlohu nevládních organizací a ekonomiky. Nizozemsko by s radostí uspořádalo setkání zástupců eh, ekonomiky a politiky hovoříme o přechodu k zelené ekonomice. Co se týče nástrojů, potom to nejsou právní a finanční nástroje, ale patří k ním i sociální nástroje. Eh, znalostní programy jsou velice důležité. A za třetí, green governance eh, je také důležité téma. Jsem také pro posílení role programu UNEP krize eh, klade eh, nároky na to, abychom postupovali eh, soustředěně. Je, co se týče parlamentu, musíme říci, že je třeba přemýšlet lokálně, ale jednat globálně. Děkuji. Pan Paňo, děkuji. Je mi velkým potěšením, že zde se setkáváme s poslanci eh, národních a parlamentů, abychom hovořili o přípravě na Rio plus 20. Tak máme také možnost říci, že již 20 let po Riu, Johannesburgu a dalších setkáních eh, můžeme hovořit o pokroku a ale také o tom, co je naší červenou linkou, kterou bychom měli Eh, dodržovat také pro následující summit. Chtěl bych se zmínit o několika bodech. Za prvé, tak jak již bylo zde řečeno, je zde eh, problém dobré zprávy a řízení. Naše summity nesmí být pouze eh, plné dobrých úmyslů, ale také reálného myšlení a získávání veřejnosti. Měli bychom spolupracovat s nevládními organizacemi mnohem více. Za druhé je nezbytné, aby občanská společnost byla eh, lépe eh, reprezentována v rámci mezinárodních orgánů. Zde eh, si vzpomínáme na kodaňský summit před třemi lety. Víme, že není možné eh, dále pokračovat s takovým rozdílem mezi stanovisky vlády a eh, občanské společnosti. Za třetí je nutné dosáhnout lepší věrohodnosti ohledně udržitelného rozvoje. Eh, musíme tedy stále znovu bojovat na takovýchto samitech proti klimatickým změnám. Přitom musíme myslet také na ony statisíce Eh, klimatických eh, eh, utečenců a přitom také musíme znát to, co již bylo také řečeno v Urbanu, v Cancúnu a tedy vytváření příslušného fondu. Zatím jsme však neviděli ani cent z tohoto eh, fondu. Eh, přitom však tento fond má být využíván eh, boji proti chudobě eh, od roku 2013 do 2020. To jsou ony velké výzvy eh, RIA a pro které potřebujeme více věrohodnosti. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Polak z polského parlamentu. Je zástupkyní předsedkyně výboru pro životní prostředí. Jednym z instrumentów dla osiągnięcia celów w zakresie osiągania e, celu ekologicznego. Děkuji vám. Jeden z nástrojů, které nám pomohou při dosahování ekologických cílů, e, při současném respektování sociálních cílů, je e, rozvíjení politiky, která se bude přizpůsobovat změnám klimatu. To znamená, že budeme vytvářet nové pracovní příležitosti a přitom musíme sledovat oblasti, které souvisejí s trvalé udržitelným rozvojem. Toho, čeho se nám podařilo doposud dosáhnout v této oblasti, musíme nejprve podrobit důkladnému hodnocení. A tento úkol mají eh, univerzity a eh, různé instituce v ekonomice. Dále je důležité, abychom zohlednili potřeby společnosti a snažili se je ovlivňovat a ukazovat lidem, že oni sami mají vliv na životní prostředí tím, jak se rozhodují eh, v každodenním životě v otázkách spotřeby. Dále je velice důležité, aby se rozvíjela občanská společnost, aby se vytvářelo prostředí, v němž převládne dobrý eh, postoj k eh, trvalé udržitelnému rozvoji. Děkuji, paní Volak. A nyní za Evropský parlament vystoupí paní Merkis a potom Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům, že tu mohou být. Tohle je velice unikátní příležitost v Evropském parlamentu a doufám, že i Rio bude stejně unikátní. Konkrétně bych ráda poděkovala eh, kolegyni eh, z Dánska za připomenutí sloganu eh, Mysli globálně, jednej lokálně. To je důležité. Rio je o lokální úrovni, o mikroúrovni, protože už máme tolik globálních událostí, které se týkají makroekonomiky a makropolitiky, ale summit v Rio by se měl dotýkat srdcí občanů tak jako před 20 lety, protože eh, Rio eh, rozšířilo povědomí o eh, životním prostředí. Už pan Barroso odsouhlasil svou účast, stejně tak dánský premiér, což by samozřejmě posílilo váhu Evropské unie. Dále je velice důležité, abychom byli konkrétní. Budeme diskutovat o legislativním rámci Vidíme, že pokud jde o e, suroviny, tak už směřujeme k určitému zlepšení. E, v, ve Spojených státech je to Dodd-Frankův zákon a v Evropské unii je to zaměření na transparentnost. Samozřejmě, e, jako obvykle, týká se to jenom té těžké ekonomiky, týká se to surovin, ale mělo by se to týkat i životního prostředí, také e, společenské odpovědnosti firem. E, musíme usilovat o transparentnost, co vlastně děláme, co výrobci vyrábějí, jaké to má dopady na životní prostředí a měli bychom to ztransparentnit proto, abychom to mohli změnit. To by mohlo být tedy jedno z témat k diskuzi v Riu Eh, o jakési globální Dodd-Frankově iniciativě pro transparentnost, protože chceme dosáhnout ekonomiky s nulovým odpadem a tomu by transparentnost eh, eh, velice napomohla. V roce plánu pro vodu, který nás čeká, je velice důležité diskutovat o vodě, protože je jasné, že naše ekonomika bude v budoucnu Eh, nejen eh, bojovat mezi eh, potravinami založenými na vodě a potravinami založenými na, na půdě. A myslím si, že to je další z témat pro Rio. Děkuji. Dalším řečníkem je Vittorio Prodi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě přírodní zdroje jsou eh, omezené, z toho eh, budu vycházet a proto si myslím, že je eh, naprosto zásadní, abychom si sami stanovili nějaká omezení Každý člověk by měl mít přístup k přírodním zdrojům, ale je to třeba zařídit udržitelně a při vědomí společné odpovědnosti všech zemí na mezinárodní úrovni. A vzhledem k této vzájemné závislosti a provázanosti musíme najít způsob, jak spolupracovat, abychom dokázali tuto situaci zvládnout prostřednictvím konsensu. To je naprosto zásadní. Musíme se podívat eh, na eh, institucionální strukturu z nového úhlu pohledu. To samozřejmě se dá provést na bázi eh, OSN, ale tak ta by měla mít stejnou odpovědnost jako orgány Bretton Woods nebo eh, Světová obchodní organizace. Myslím si, že všechny tyto instituce by měly zaujmout globální přístup, protože zdroje můžeme spravovat jedině na základě férového koncenzu. A, a také si myslím, že je nezbytné, aby se naše společnost méně zaměřovala na materiální statky. Musíme se podívat eh, z nového hlediska na vzorce investic, na investice do lidských zdrojů, a e, na zapojování jednotlivců do zprávy institucí na všech úrovních což představuje další e, základní změnu. A je důležité, abychom opravdu e, zaujali zcela novou perspektivu na věci, jako jsou veřejné statky a na věci, které má současná generace v úschově pro příští generace. Musíme si opravdu uvědomit, že se musíme méně zaměřovat na materiální stránku z obecného hlediska. Děkuji. Děkuji, kolega Pirelo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych říci, že jsem velmi spokojen s cíly, které jsou nyní diskutovány a které bráníme. Podobně jako ostatní kolegové bych však chtěl vyjádřit také určité pochybnosti. Prožíváme globální ekonomickou krizi a v době samitu prožíváme mnohé redukce v prostředcích, což je velmi často také eh, určitým, určitou výmluvou pro eh, nepodporování udržitelného rozvoje. Evropská unie řekla, že eh, je nutné redukovat emise i ve leteckém průmyslu a některé členské státy se vyslovily proti. My myslíme, že to jsou velmi důležitá témata. V tomto okamžiku je tedy nezbytné eh, propojit eh, hospodářství eh, také s udržitelným využíváním surovin. I to je důležité téma. Také sociální komponenta je významná a měla by hrát důležitou roli v udržitelném vývoji. Sociální komponenta by měla být zohledňována. Eh, bez ní by prostě udržitelný rozvoj nebyl možný. Pokud eh, chceme zdůraznit eh, životní prostředí a ochranu životního prostředí. Měli bychom tedy jít touto cestou, i když e, řešení jsou e, rozdílná. Měli bychom však zabránit e, tomu zopakovat chyby z minulosti. Děkuji vám. Dále kolega Ryslo Vilos a potom paní Rozbácha a kolegyně Hybnerová, což bude již závěr mého seznamu řečníků. Der Kollege Krisolo. Kolega Krisolo Gelos. Ist nicht hier, okay. Není přítomen, takže Anna Rozbach. Tak for formand. Først en hjertelig velkommen til alle. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve velice srdečně přivítat všechny účastníky a chtěla bych zejména poděkovat paní Loklindové, která předložila velice dobrý přehled o tom, jaká je strategie dánského předsednictví. Já jsem se zúčastnila jednání COP 15, 16 a 17 a domnívám se, že eh, problém spočívá v rozdílnosti národních zájmů. I ty potřeby jsou odlišné, proto takováto mezinárodní setkání jsou důležité, aby se eh, posílilo pochopení pro potřeby druhých. Eh, většina zemí třetího světa si přeje v prvé řadě finanční podporu. A bohužel i u netransparentních e, projektů si přejí financi a mě bychom měli říkat, že těch prostředků nemáme nekonečně mnoho a měli by se e, prostředky vynakládat na přehledné prostředky, kdy víme, kdo zač obdržel peníze. My v Evropě neseme odpovědnost za nakládání s našimi prostředky a jako příklad mohu uvést potraviny eh, my vylovíme velice mnoho ryb, které potom chybí e, zemím e, třetího světa a přitom 30 až 40 potravin skončí v odpadkovém koši. To není možné, musíme lépe využívat stroje a pomoci i třetím zemím, e, jak udržitelně hospodařit. Již jsme zde hovořili o odpadkovém odpadech a o e, vodě. A já bych se chtěla zmínit také o kácení lesů. E, to, e, to se týká zejména mé země. nekontrolované kácení stromů. Já se domnívám, že v Evropě máme velice dobrou infrastrukturu a tuto infrastrukturu bychom mohli přenést do zemí třetího zema, proto, eh, světa, protože bez této infrastruktury to nebude možné. Děkuji. A nyní má slovo pan Krysologelos. Omlouvám se, byl jsem poněkud rychlý. Prosím. Eh, ano, eh, velice vám děkuji. Můžeme říci, že Evropská unie musí hrát ústřední eh, roli při přípravě summitu Rio 20 plus, plus 20, ale to je třeba pod cestou podpory cílů a za druhé je třeba vytvářet strategii, která povede k tomu, že eh, budeme eh, většinově podporovat tyto cíle na samitu. Někdy máme dojem, že při samitu před eh, deseti lety, tedy v Johannesburgu v roce 2002, jsme se dopustili několika chyb, protože nám tam chyběla společnost společná strategie, společné sledování cílů a setkání vedlo k velkému neúspěchu. Na poslední chvíli byl vytvářen velký tlak, ale ty eh, výsledky nebyly jasné. Eh, tedy příprava musí hrát velkou roli. Eh, nemůžeme čekat na uspořádání vlastního summitu. My budeme ještě tedy spolupracovat s parlamentem a je zapotřebí i e, spolupráce s parlamenty mimo Evropskou unii, abychom tento postup dobře připravili. Zejména je důležité zastoupení občanské společnosti, aby Eh, nebylo možné si brát eh, za záminku současnou krizi. Proč se nedá dosáhnout eh, výsledku? Naopak musíme usilovat o sociální údržnost, o ekologizaci národních hospodářství na globální úrovni. Děkuji a nyní vystoupí kolegyně Hypner. Děkuji. E, robíme podsumování, robíme... Po 20 letech se snažíme zhrnout výsledky a přemýšlíme o tom, čeho se nám podařilo dosáhnout a čeho chceme dosáhnout v budoucnu. Ale abychom mohli bilancovat k tomu je zapotřebí si nejprve odpovědět na otázku, co vlastně chápeme pod pojmem udržitelný rozvoj, protože to vnímání je úplně jiné v Africe a v Evropské unii. Musíme si nejprve ujasnit, které faktory eh, chceme eh, používat. Například když eh, srovnáváme podmínky v Africe a v EU. Kromě toho je také velice důležité, abychom si ujasnili, která kritéria používáme i v rámci Evropské unie, protože udržitelný rozvoj v Evropské unii můžeme pokládat za eh, celkový eh, stav, anebo také můžeme říci, že je to soubor udržitelného rozvoje v jednotlivých zemích a regionech na základě rozvoje, na základě inovací, na základě využívání moderních služeb můžeme dosáhnout určitého pokroku, ale to nebude možné, aniž bychom vedli sociální dialog. Jenom když eh, zapojíme Eh, do celého procesu společnost, bude možné nalézt společné řešení. Bez takovéhoto dialogu, bez začlenění nejnižší úrovně, bez akceptovatelnosti společnosti se nám nepodaří dosáhnout trvalé udržitelného rozvoje. Dobrým příkladem je například energetika. Podpora, respektive odmítání jaderné energie ze strany společnosti. Je proto nesmírně důležité, abychom eh, dosáhli určité vyváženosti. Seznam řečníků je u konce a já bych nyní chtěl ještě předat slovo kolegyně Loklindové, předsedkyně výboru pro životní prostředí v Dánsku a požádat ji o souhrn a potom jsou všichni hosté zváni na diskuzi při pracovním obědě na pozvání předsedy Evropského parlamentu Martina Šulce a tam budeme mít příležitost ještě dále diskutovat. Jste tedy srdečně zváni na oběd ve 13 hodin. Prosím. Thank you very much. Děkuji moc krát. Děkuji všem eh, za aktivní účast eh, v debatě. Myslím si, že to byla velice dobrá debata a ukázala mimo jiné, že si všichni dobře pamatujeme na Rio 1992 a na to nadšení, které tehdy panovalo z udržitelného rozvoje. Ale také si musíme přiznat, že ve spoustě ohledů jsme dodnes nedosáhli toho, co se tenkrát očekávalo. Diskuze o tom, eh, jak se posunout vpřed, jak něčeho docílit, je eh, dle mého názoru eh, vhodným začátkem pro rozšíření povědomí. Já si myslím, že paní Wally ze Spojeného království měla pravdu, když poukázala na to, že ze všeho nejdříve musíme rozšířit povědomí o tom, co se děje u našich vlastních obyvatel a snažit se šířit toto nadšení u nás doma. A také souhlasím s tím, že e, vzdělání je extrémně důležité, tak jako bylo na počátku 90. let, kdy jsme měli e, agendu 21, která, kterou měla propagovat občanská společnost. E, musíme také spolupracovat s našimi kolegy, s poslanci i s vládami. Já jsem členkou koaliční vládní strany v Dánsku a to není nic tak těžkého, protože my spolu všichni souhlasíme, ale když přijde eh, na, když přijde na lámání chleba v Riu, tak je důležité, eh, aby dánský premiér, který tam eh, doufám bude, aby se zasadil o agendu, která která bude prezentovat Evropskou unii jako schopný vyjednávač. E, nakonec k tomu, co řekl pan Derkis, tak myslím si, že je důležité v této mezinárodní struktuře e, Není, není, není podstatné, aby byly kroky malé. My nechceme malé kroky. Je, je důležité dosáhnout zásadní změny a ta musí přijít z hora. Potřebujeme, aby vládní struktura byla e, akceschopnější a oceňuji eh, různé eh, připomínky týkající se Mezinárodního soudního tribunálu pro životní prostředí eh, analogickému, jako je Světová obchodní organizace. Ta by mohla opravdu odstranit to pokrytectví, kdy nakupujeme energii a produkty ze zahraničí, které neodpovídají našim vlastním požadavkům. A je správné, abychom zapojili i podniky a celou agendu společenské odpovědnosti firem do našeho vyjednávání. Měli bychom asi usilovat také o jakési závazné, závazné smlouvy o společenské odpovědnosti firem, abychom se posunuli vpřed. Promiňte, teď eh, Nemůžu, se, nemůžu zmínit všechno, co tu zaznělo. Bylo toho mnoho, byly to dobré výroky, ale poslední, co chci říct, je, že bychom neměli zapomínat na to, že existují e, velké rozdíly na světě. My v Evropě jsme privilegovaní a leží před námi e, velký úkol změny našeho vlastního systému, ale nesmíme zapomínat na to, že konference v Riu e, se bude týkat také velkých rozdílů, které panují ve světě, velké nerovnosti a velké chudobě, která vládne nejen v těch nejméně rozvinutých zemích. Je tedy eh, velice důležité, abychom eh, abychom eh, znovu potvrdili ten cíl 0,7 HDP na rozvojovou pomoc. Nevím, kolik zemí to nyní dodržuje. Moje země je mezi nimi, ale měla by to být každá země, která je schopná pomoci eh, těm chudším a snížit trochu ten předěl mezi bohatými a chudými, aby, aby udržitelný rozvoj mohl mít úspěch všude. Potřebujeme konkrétní cíle a eh, myslím, že bychom měli také podpořit eh, globální cíle udržitelného rozvoje, které přednesla tuším Kolumbie a doufám, že vy všichni, až půjdete domů do svých parlamentů a stejně tak i e, vy, europoslanci, budete pokračovat e, v těchto debatách a budete tlačit na naše politické vůdce. Děkuji moc krát za to, že jsem měla možnost tu být a promluvit k vám. Děkuji za pozornost. Ein gutes Děkuji, to bylo dobré závěrečné slovo. Viděli jsme, že zde je veliký průsečík našich zájmů v nejrůznějších vládách a hlavních městech. Musíme tyto průsečíky eh, prezentovat veřejně a obhajovat. Já mám takovou obavu, aby eh, Rio plus 20 bylo dostatečně známo. Eh, hovoří se o tom v mnoha diskuzích. Je to ale dobrý začátek pro další debatu ve všech 27 členských státech. Chtěl bych vám popřát dobrou chuť a v 15 hodin zase začneme s diskuzí eh, v druhé části našeho setkání. Přivítáme komisaře eh, pro otázky životního prostředí Janese Potočníka a pak budeme zase spolu spolu debatovat. Eh, uvidíme se tedy brzy a do té doby přerušuji toto zasedání.